Já chci zdůraznit ještě další věc. Ehm, tato politika eh, chceme schválit takové politiky, které eh, budou ve prospěch občanů. A potřebujeme, aby eh, tyto investice překryly, překlenuly ten nedostatek. Ασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα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 Eh, předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji paní eh, poslankyně za vaše vystoupení a nyní má slovo paní Saugard, pan Saugardas. Děkuji. Velmi stručně já jenom chci vyjádřit podporu zprávě. Nepřekvapí vás, že mám jenom jednu věc. Eh, máme tady 552 milionů a potřebovali bychom 180 milionů. Já řeknu proč protože v tuto chvíli eh, ten projekt se dostává do poměrně, nebo ten návrh poměrně eh, nebezpečné fáze rozebírání eh, černobylského reaktoru. Je tam nebezpečné je to v tom, že to začne a nebude dodělané. A mm, já tady mám výpočty o to nejde, ale prostě před 20 lety jsem ten reaktor velmi pečlivě studoval a zahájil jsem jednání s tehdejším komisařem van der Brukem a už tehdy jsem to říkal, takže to je opravdu nebezpečné. Musíme naplnit ten program eh, v jednotlivých etapách. Děkuji. Vážení kolegové, budeme eh, očekávat vaše pozměňovací návrhy. Ano, to je samozřejmě velmi důležité. Dobrá, bude a budeme se samozřejmě snažit je zohlednit. Nemůžeme slíbit, že je všechny eh, přijmeme, ale budeme se snažit. A nyní další řečník Paul Rubik je tady mezi námi. Ano, však my počkáme pár vteřin, to není problém, pane kolego. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo protože jak si eh, díky penězům svět funguje a myslím si, že zpráva Pascala Lamyho je dobrá. Pascal Lamy říkal, že máme tři alternativy jedna, buď, že budeme pokračovat tak, jak jsme plánovali, nebo tam e, bude těch 50% s mírným nárůstem, ale ten nárůst pro, e, pro růst a zaměstnanost by, by bylo, mělo být 60, 160 e, milionů pro naše občany, to by bylo dobré, já podporuji kolegu, ale musíme tam mít určitou nepřekronatelnou eh, hranici a to je 120. Eh, a všechno, co bude nad, bude dobré, ale potřebujeme jasný závazek eh, těch 120 bez škrtání a to je naprosto nutné taky v rozpočtovém výboru, když budeme potřebovat něco pro vojáky a podobně, tak to můžeme tam přidat ale nesmíme, nesmí se to odečítat z těch 120 miliard. Thank you, kolik. Děkuji, kolego. A nyní dám slovo Evropské komisi a to bude až k dalšímu bodu. Je tu někdo z Evropské komise? Děkuji, já jsem tady, ale my nasloucháme a těšíme se na zprávu, kvůli které jsme přišli. Dobrá, dobrá. Děkuji vám, že jste s námi. Takže já vám děkuji, kolegové, za obecnou podporu. Chápu, že budete mít asi nějaké klíčové připomínky a návrhy. Já jsem připraven o tom diskutovat, budeme o tom hlasovat. A jak jsem říkal, 9. října. Eh, lhuta pro pozměňovací návrhy je čtvrtek tento týden. Tento čtvrtek je lhuta. A myslíme, nebo budeme k tomu přistupovat flexibilně, co lze podpořit a určité konkrétní Mm, myšlenky jste tady nastínili, takže já vám děkuji. A nyní můžeme přistoupit k bodu číslo čtyři na pořadu dne. Jak víte, je to zásadní bod nejenom pro výbor ITRE, ale vůbec pro Evropský parlament, pro Evropskou unii a pro členské e, země. Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků. Naším zpravodajem je kolega Dan Nika A tento bod projednáme spolu s bodem 5 na pořadu jednání návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, kde zpravodajem je kolega Christian Ehler. A jak víte, to je typicky naše odpovědnost, rámcové programy. A ITRE je příslušným výborem pro tyto oba dokumenty. A oba zpravodajové mm, odvedli obrovskou práci při přípravě návrhu eh, zpráv v co nejkratší době musíme si uvědomit, že před pár týdny eh, se to, těsně před prázdninami se to eh, zahájilo a eh, bylo potřeba to ukončit rychle, aby se to stihlo přeložit ještě do prázdnin a podobně. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovená na 6. září, jak víte. A e, tato výměna názorů má um, dát možnost zpravodajům detailněji prezentovat svá stanoviska a ostatní členové budou uh, mít příležitost diskutovat o pozměňovacích návrzích, které předložili. Jako obvykle Dostali jsme více než tři tisíce pozměňovacích návrhů, tak to bývá často. A je také důležité, abychom až do prosince a ledna jak si e, dodrželi ten plán, abychom skončili co nejdříve a abychom pak v lednu a únoru mohli jednat, nebo eventuálně už v prosinci, to je první návrh je to projednat v prosinci. Tak uvidíme, jestli to dokážeme. A nyní požádám naše zpravodaje, aby vystoupili. Nejprve Danika, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, nebylo lehké vypracovat Eh, zprávu za necelý měsíc. Byla to opravdu výzva. A já jsem rád, že s podporou ehm, výboru se eh, nám podařilo to překonat. Pan Moneda a generální ředitel z komise Eh, se kterými jsem se setkal na jedné konferenci uspořádané v Bukurešti, jsem dokázal schromáždit maximum návrhů a maximálně porozumět jednotlivým aspektům, které v horizontu 2020 nejsou v pořádku a potřebují změnu. Eh, Horizont Evropa by měl být široký, přístupný program, měl by být transparentní s rovnými podmínkami, má eh, stejný počet pilířů jako Horizont 2020, nicméně pilíře 2 a 3 nejsou vždy komisí přesně popsané. Třeba druhý pilíř zavádí ten pojem misí, ale není to dost definováno, protože to tež by mohlo platit pro pilíř 3. Současně Rada pro evropské inovace, to je nová myšlenka, kterou vítám, ale potřebujeme odpovídající popis taky jejich aktivit, protože eh, se tam alokuje poměrně velká část rozpočtu. Eh, na složitost tam poukazovala celá řada subjektů, to jsem se snažil ve své zprávě taky zohlednit. Podle údajů z komise v horizontu 2020 více než 500 30 tisíc žádostí bylo podáno a 150 v rámci 155 tisíc návrhů z různých eh, subjektů, eh, z různých zemí, byli eh, všichni stínoví zpravodajové během čtyř našich setkání mě velmi podpořili a Eh, podařilo se nám, nebo snažili jsme se maximálně zohlednit co nejvíce myšlenek, které lze podpořit na úrovni Evropského parlamentu. A doufáme, že takto odpovíme na požadavek nebo na požadavky, které jsme dostali. Můžeme podpořit těch 120 eh, miliardový návrh. Program by měl podpořit výzkum a vývoj na všech úrovních, včetně spolupráce, excelentního výzkumu, to je zásadní, dále reciprocitu, mezinárodní partnerství, tam potřebujeme větší přesnost a reciprocita by se měla aplikovat všude, kde to je možné. Za čtyři jasné. Role, výzkum a inovace jsou přímo spojené s, intelekt, s duševním vlastnictvím, tam potřebujeme jasná pravidla, abychom e, zhodnotili e, e, financování výzkumu, hlavně menší programy při ochraně duševního vlastnictví. Dále Eh, první komerční využití projektů financovaných z Evropy. My máme velice dobré výsledky ve vědeckých časopisech, ale jakmile eh, se jedná o komerční využití těchto výsledků, tak často zaostáváme za mezinárodní konkurencí. A v důsledku toho jsem navrhnul tu myšlenku prvního komerčního využití v EU, proto aby se maximalizoval ten efekt eh, pro občany. Dále eh, synergie s dalšími evropskými fondy, tak aby se zredukovala složitost, se kterou se potýkají žadatelé, aby byla větší synergie a propojenost mezi různými finančními nástroji EU, tak aby existoval jednotný soubor pravidel a také Eh, chceme eh, jaksi rozšířit pečeť excelence na celý program. Já vítám eh, zavedení misí, ale musíme je lépe definovat a po prvotní fázi by se toto mělo rozvíjet na základě zjištěných poznatků a parlament bude taky zapojený do jmenování misí. Dále pak je tu otázka rovnou odměnu za rovnou stejnou práci, to znamená rovnost zacházení s zvlášť co se týče evropského rozpočtu a programů financovaných z evropského rozpočtu. Mzdy musí být vypočítány na základě společných algoritmů. To e, znamená škálu platnou pro všechny výzkumníky, kteří se účastní rámcového programu bez ohledu na zemi původu nebo místa e, konání výzkumu. Tato jednotná škála by eh, mohla vycházet eh, z jednotlivých kariérních úrovní výzkumníků, tak jak jsou definovány pro Evropu. A eh, dále jedno hodnocení nezávislými experty. Tam je důležité, aby příjemci důvěřovali Horizont Evropa a nezávislí experti by měli provádět jednomyslné hodnocení návrhu. Za desáté zjednodušení, zjed, úsilí k zjednodušení rámcového programu, stanovit částky, hodnotit je ve dvou fázích, interní účtování, vzájemná důvěra, audity a e, účetní principy e, za jedenácté rozšíření. Proto, aby Evropa maximalizovala potenciál svého výzkumu a inovací a překonala eh, rozdíly mezi členskými zeměmi, EU 15 představuje 80,2% a 13 eh, eh, pouze eh, no, daleko méně a přidružené země 7%, ta čísla hovoří sama za sebe. Takže finální výš, úspěch horizontu Evropa bude záviset na tom, kolik, eh, jak se nám podaří přilákat vědce. Já jsem přesvědčený, že projekty, které <clears throat> budou stavět, eh, budou lákat také výzkumníky ze zahraničí, musí obsahovat nějaké finanční motivační nástroje. Dále, co se týče Brexitu, eh, v Británie je eh, velká země a neexistuje žádná kategorie nebo odstavec, do které by Velká Británie spadala. Spojené království patří v 28. jaksi jako jedna eh, z členských zemí a ehm, jednání s komisí ehm, teprve eh, jak si pokračují, o ve zprávě se o tom nehovoří, ale někteří kolegové jsou toho názoru, že článek 12, který hovoří, že hovoří o Spojeném království, ale ve skutečnosti hovoří o Jižní Koreji, Kanadě a Novém Zélandu. Takže to je moje stručná prezentace a já děkuji kolegům Evropské komisi za podporu, díky čemu se nám podařilo to tak rychle dokončit. Thank you, prováděcí program pro implementaci Horizont eh, Evropa. Tak Council in the beginning of the summer, the Council's question. na My se omlouváme zase tady, kolegyně není slyšet z mikrofonu, <laughs> takže jdou to řešit s technikem. Já zatím budu tlumočit. <laughs> to se omlouváme. Takže specifické problémy, které vyvstaly, se týkaly především implementace a komise z e, dobrých důvodů se rozhodla to rozdělit, takže existují dvě pravidla, že pravid, e, e, rozdělit na dvě části v jedné zprávě jsou spíš ta pravidla a není důvod, aby rada toto spochybňovala. Takže já jsem rád, že komise se drží svého výchozího stanoviska, ale všechny argumenty, které byly předloženy, jsou velice problematické, protože to ukazuje, že rada nemá vůli postupovat rychle. A pokud se podíváme do těch interinstitucionálních bojů, které nechceme zrovna, aby eh, byly symbolem inovací a růstu a podobně, my obecně v té eh, bouřlivé době, co se eh, týče Spojených států, a to nemluvím o Eh, eh, Rusku a, eh, a Číně a tak si myslím, že bychom se měli hlavně věnovat výzkumu a inovacím a ne tak dalece nějakým interním bojům. Takže, ehm, co se takže existuje společná ehm, schoda na tom, že obrana a program by měly být oddělené. Máme technicky specifický program, ale spíš z právních důvodů by to mělo být zahrnuto do programu, ale já si domnívám, že to oddělení je dobré. Za druhé, je v zájmu parlamentu posilovat roli malých a středních podniků. To si myslím, že je pozitivní, že oba zpravodajové projevili vůli eh, posílit tu myšlenku malých a středních podniků a tomu bychom se měli věnovat. Eh, dále eh, také eh, otázce menších příjemců. Co se týče rozšíření, tam sdílíme určité obavy, protože my, nech, my nechceme bránit v, v iniciativě rozšiřování programu, ale třeba zdvojnásobení rozpočtu nebo potřeba řešit určité závažné potřeby, to Mm, jistě ano, ale výzkumné programy jsou o excelenci a je velice důležité, aby to bylo v, připraveno v, v kontextu se strukturálními fondy a ve spolupráci s kolegy, které se, kteří se tomu věnují. Nemá smysl eh, mít nový pojem jako pečeť excelence, s návrhem, který je jaksi opravdu vyladěný a skvělý, ale když na to nebudeme mít peníze a hovořit o strukturálních fondech, ale z těch se to nedalo financovat. Takže je potřeba provázat tady Eh, výzkumné programy a strukturální fondy, protože jinak nebudeme mít dostatečný pákový efekt pro řešení těchto otázek. A musíme se eh, pečlivě také podívat na otázku internacionalizace. Souhlasím s obavami eh, Dana Niky, že na to se musíme podívat pořádně a minimálně co se týče obav EPP, musíme zabránit všemu, co by mohlo být v globálním kontextu vnímáno takovým tím eh, směrem Europe First. Eh, otevřenost světu je součástí evropského odkazu. A v době, kdy Čína je čím dál nacionalističtější a, a, a Rusko je nacionalističtější a americký prezident říká, že e, výzkum není výzkum, ale vůdu a podobně, tak my bychom měli právě vnímat náš, naši roli jako tu součást světa, která zůstává otevřená, kdy se nesnažíme všechno definovat jenom z naší vlastní perspektivy, protože třeba výzkum klimatu, to představuje globální výzvu a když to budeme dělat jednostranně, tak to nebude fungovat. Takže ano, můžeme být naivní v, v tom, na co dáváme peníze, ale jestliže ty granty eh, budou sloužit na, našemu eh, cíli, tak reciprocita není jediným řešením. Rush through the issues Děkuji. Co se týče strategického plánování, tak to vypadalo dosti exoticky. Evropská komise eh, nám chtěla dát eh, trošičku času na eh, to promyšlení, abychom začlenili E, občanskou společnost, ale pak by to měl být přece jenom akt e, v přenesené pravomosti. Ohledně misí, no tak tam by to ještě stálo za e, trošičku inkluzivnější přístup revize misí, dva roky dopředu. Chtěli bychom, abychom to měli trochu specifikovanější. A k tomu partnerství jsou tady nějaké otázky ohledně toho, co již existuje. Většina by měla pokračovat dál, i když samozřejmě hodnocení musí být prováděno a vyváženost, co se týče e, příspěvků finančních či materiálních. A Myslím si, že ohledně partnerství e, ještě vyčkáme, co vyjde z toho konzultačního procesu, ale opakuji, měly by to být aktiv přenesené e, pravomoci. A zase e, ten kreativní průmysl, tak to je velmi zajímavý sektor ekonomiky v Evropě. Pokud se podíváme na, arti, na umělou inteligenci, tak kreativita a výzkum spojené v umělou umělé inteligenci, to je možná cesta do budoucna. E, pak je tady ještě to e, posvátné teritorium e, ohledně ERC, to je velmi úspěšný nástroj a gender, tak tady bychom se neměli soustředit na to, jenom to zmínit 180krát, jako jsme to udělali minule, ale měli bychom e, být e, skutečně e, přesnější, měli bychom hovořit o nutných změnách, které by reflektovaly skutečnost, které by zohledňovaly změnu situace mužů či žen, když už jsme u toho, a ne změňovat, zmiňovat gender, jak jsem řekl, 180krát. Pak ještě, co se výzkumných programů týče, tak jsme možná příliš pomalí v té oblasti fast tracku. Tam bychom to měli více prosazovat jako inovativní nástroj a EIC. No tak to musíme asi ještě trošičku víc vysvětlit, jasnou diferenciaci eh, mezi těmi cílovými skupinami a jasnými potřebami a eh, implementování eh, toho, té smíšené podpory a e, hodnocení v reálném čase, to je skutečně velice, velice důležité, protože to bylo nesmírně pomalé v tom posledním období a interativní inovace, včetně selekce a implementace ukazatelů. Pokud chceme dělat něco disruptivního, tak ty nástroje by měly být flexibilní a rychle hodnotitelné a ERC a EIT by měli lépe spolupracovat a potom otázka odpovědnosti těch manažerů programů e, a e, rys, a to je především důležité v, u těch rizikových projektů. A pak bych se ještě chtěl dotknout několika dalších věcí. Potřebujeme Open Science Cloud, hovoříme o tom již 10 let, měli bychom proto také mít rozpočet. To je prostě věc, která by tam měla figurovat. A teď klaster energetika. Tam si myslím, že sdílíme ty obavy, které SD eh, zmínilo. Hledáme eh, podporovat, podporovat podpůrné implementační e, opatření, měli bychom se zabývat tou otázkou implementace, pak je tady vlastně otázka ještě soustředění se na ty e, průmyslová Eh, záležitosti. Musíme mít také oddělený program pro bezpečnost. Nemůžeme to dávat dohromady do SSH, eh, to je nesmysl. Eh, mus, a u zdravotnictví, tak myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli vědeckou radu eh, k otázkám zdraví, aby se v této oblasti zajistila koordinace. Máme opravdu více jak tisíc pozměňovacích návrhů, několik eh, dalších eh, stovek se ještě také dá čekat, takže musíme být opravdu rychlí, ale jsou to technické, komplikované záležitosti, potřebujeme solidní reflexy. Pane Bože, e, v takovýchto věcech e, e, třeba v některých oblastech máme, má, jsme napřed dva roky před Američany a nesmíme to ztratit, takže rychlost je prostě nutná. Potřebujeme Eh, eh, být dostatečně rychlý a solidní. Děkuji, kolego. Bylo to více jak 10 minut, ale eh, kolega hovořil se dvěma kloboučky na hlavách. Hovořil jako zpravodaj a zároveň také jako stínový zpravodaj. Kolega Zorino, který nahrazuje paní Cabazon Ruiz, který hovoří pouze v jedné kapacitě, takže stínový Kolega Zorinil hovoří jako stínová zpravodajka z Šele. Takže je potřeba hledat talenty. Se omlouváme zase, nevíme, technik, technik nám nebyl schopen pomoci. Eh. A pak jsou zde regionální fondy, snaha zredukovat ty rozdíly mezi rozvojem stupněm rozvoje mezi rozvinutými a méně rozvinutými regiony, což samozřejmě souvisí i s tím, jak se budou vybírat návrhy. Také tady vytváření klasterů, to je zásadní pro to, abychom řešili určité otázky, vytvářeli příležitost pro to, abychom řešili výzkumné, výzkumná zadání, například klastr v oblasti zdravotnictví, to navrhuje kolegyně, ten by se například týkal kardiovaskulárních chorob, eh, rakoviny či posílení důležitosti eh, vdělené ekonomiky. Samozřejmě, Horizont Evropa je to program, který je propojen s mnoha dalšími programy. Program pro digitální Evropu, tady jsem stínový zpravodaj, nebo program CEF, nástroje pro provedení Evropy, který je zásadní pro vytváření infrastruktur. Toto vše je důležité protože toto nám eh, poskytne kapitál. A tento nový program bude tak mm, by měl být eh, nějaký integrovaný základ, nemělo by se tady dělat nějaké rozdíly mezi kohezí a konkurenceschopností, protože čím více budeme mít koheze, konvergence, tím lepší bude konkurenceschopnost. Toto je uh, Ehm, vlastně něco, co funguje integrovaným způsobem a takto, pokud se to podaří, budeme schopni plnit potřeby a přání našich eh, společností. Já doufám, že budeme schopni pomocí tohoto programu dosáhnout výsledku, který bude na výši strategické důležitosti, kterou pro nás má Horizont Evropa. A proto děkuji mnohokrát za práci, kterou odvedli oba dva zpravodajové. Děkuji nyní pan kolega Evžen Tošenovský. Bardzo proszę, kolego. Eh, děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, eh, já velmi bych chtěl poděkovat kolegům zpravodajům, protože, tak jak jste říkal, byli skutečně pod velkým časovým tlakem a obrovským objemem, který se toho dotýká. Já jsem zpravodaj pro obě dvě části, eh, stínový zpravodaj pro obě dvě části, proto se pokusím zhrnout velmi rychle Eh, to, co eh, se nám zdá, že podporujeme a eh, co bychom možná měli ještě dopřesnit. Souhlasím s navýšením rozpočtu na 120 miliard, ale s tím, aby nedošlo k disbalanci, tak jak již někteří kolegové říkali, tak aby skutečně věda výzkum rozhoduje o úspěšnosti budoucnosti v, v rámci Evropské unie a celosvětové konkurence pokud se jedná o equal payments, eh, tak jak ho říkal tady kolega Nika, velmi to podporuji, protože eh, když došlo k některým rozdílným přístupům, tak to plodilo velmi nepříjemné, nepříjemné diskuze uvnitř eh, vědeckých pracovníků. Myslím si, že se musí skutečně, tak jak kolega Nika říkal, najít společný přístup z hlediska hodnocení, kategorizace, tak abychom nevnášeli do toho prostoru zbytel, zbytečnou řevnivost. Pokud se jedná o widening, tady mám trochu problém. Myslím si, že tak, jak Christian Eller říkal, je důležitá excelence a e, pro vědecký, vědeckou práci zásadní. Na druhé straně ta čísla hovoří o něčem, e, tak jak byly jednotlivé programy e, zadávány, hovoří o velké nevyváženosti a možná by se tam měla objevit Eh, větší motivační snaha motivovat eh, skutečně nové vědecké pracoviště vstoupit do tohoto programu. Eh, to, co uváděli kolega Nika, pozice Velké Británie se nám velmi těžce definuje, protože rozhovory probíhají <clears throat> pardon, a neumíme úplně zařadit do toho, do toho, do té, do toho kastlíku ten správný, protože i pro nás přece Velká Británie je trochu jiný pří, případ, než je, než je Jižní Korea, než je Izrael. <clears throat> Ta, ten význam dlouhodobé spolupráce Velké Británie musíme najít tu správnou míru spolupráce vědeckých kapacit, protože ne, že jsou pro výhodné pro Velkou Británii, ale jsou výhodné pro nás. A tady se jedná o vědecký program, takže myslím si, že Eh, najít v rámci jednání o Brexitu bude jedna z úloh, bude jak se s tímto vyrovnat. Eh, z hlediska <clears throat> toho, co říkal Christian Eller, eh, myslím si, že bychom měli skutečně explicitně vyjmenovat vesmírný výzkum, který je tam dán jenom implicitně v, v klastru, kde je dán jenom mezi průmyslem a IT, a potom se o něm hovoří při rozpracování. Myslím si, že Eh, kosmický výzkum je tady tak provázaný a tak významnou položkou, že by měl být explicitně zmíněn, abychom, eh, abychom jej potom nezasunuli někam níž, než mu pozice přináleží. Eh, náš návrh je, a připoju se k některým kolegům, kteří také podávali tyto pozměňováky, zařazení Coal Regions in Transition, protože tady ta věda výzkum bude hrát tu významnou roli. Jestli se povede Eh, nastartování zcela nového přístupu k energetice a jak tyto regiony, a ty se objevují skoro napříč Evropou, to není záležitost jedné země, jak se s tím věda výzkum vypořádá a potřebujeme ten vědecký nástroj. Proto velmi podporuji, aby vznikla eh, v tomto pilíři, aby bylo vydefinováno, jak Call eh, bude, bude řešeno. Velmi děkuji kolegům a jsem rád, že se podařilo společně najít v tom, tom těžkém tlaku společnou řeč a velmi si toho vážím. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji, pane kolego. A nyní paní Hering za ALDE. Thank you, Chair. Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu Nikovi a panu Ellerovi za velkou práci za krátký čas. Těším se na diskuse o všech třech tisících pozměňovacích návrhů a doufám, že dospějeme v listopadu ke kompromisu. U naší eh, strany jsme začali diskuzi s následujícím cílem. Excelence napříč Evropskou unii. Chceme zvýšit konkurenceschopnost Unie a můžeme dosáhnout tohoto cíle pouze tím, že budeme investovat do excelentních projektů. Eh, v naší eh, průmyslové branži je to prostě tak a ne jinak. Nicméně si musíme uvědomit, nemůžeme si zakrývat, že tady jsou rozdíly mezi členskými členskými státy. Musíme je přijmout, musíme být kreativní v našich řešeních. Nicméně mám jiný názor než pan Nika. V ALDE nevidíme výhodu vytváření nějakých subkategorií v excelenci. Proto chceme více příležitostí při hledání synergií mezi jednotlivými eh, mechanismy financování v Evropě. Navíc bychom ještě měli jít eh, za cílem 3% investiční investičního, eh, investičního stropu pro eh, strategii 20 Eh, pro strategii Evropské unie. A pak je tady několik věcí, které bych ráda vyjasnila v nadcházejících měsících s kolegy. Za prvé, musíme hovořit jasně o alokaci rozpočtu, o cílu 120 miliard. V rámci horizontu 2020 jsme pro eh, úspěšný zjednodušovací proces, tak jak byl nastaven, chceme v něm pokračovat a naprosto podporuji prohlášení komise, eh, která říká evoluce a ne revoluce. Nicméně bychom se neměli bát eh, řešit eh, výzvy, které před námi stojí. Eh, otázka rezistence mikro Eh, Jeltíku, potom otázka plastových odpadů v mořích, super eh, počítače. Musíme si vybírat velmi moudře a zajistit, aby excelentní projekty měly eh, před, přednost. A pak je tady otázka ty projekty převést do skutečnosti. Musíme si být jisti, co můžeme očekávat. Musíme zajistit, abychom opravdu věděli, co můžeme očekávat od strategického plánování rozhodovacího procesu. Jako poslankyně budu velice ráda, že mohu do těch programů být více zapojena prostřednictvím aktů v přenesené e, pravomoci. Nicméně doufám, že to celý proces nespomalí. Nejdůležitější e, zúčastněné strany v rámcovém programu jsou výzkumní pracovníci, univerzity a inovátoři. Musíme zajistit, aby tady pro ně existovala kontinuita a abychom udrželi e, Eh, i jejich prostřednictvím eh, krok s vývojem. Eh, výzkum a inovace musí být v rovnováze napříč programu Horizont 2020. Vidím tady mnoho příležitostí, nicméně si myslím, že to není v pořádku, že tady je pouze přidáno do třetího pilíře. Výzkum a inovace musí být zajištěny společně, aby abychom měli ty e, zisky, které chceme. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Celý program je velmi ambiciozní, aby Evropská unie byla konkurence e, schopnější na globálních e, trzích a já toto podpořím. Předseda, děkuji paní kolegyně za vaše připomínky a jménem zelených Pan Dalundeu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve k udržitelnosti. Programy výzkumu a inovace potřebují dobře načasované Eh, dimenzi dobrého načasování, protože to je velmi důležité především eh, v, v souvislosti s klimatickými změnami. Letošní léto nám už eh, dalo takovou předzvěst toho, co můžeme očekávat. Vlny horka, požáry a tak dále. Investice do těchto oblastí je velmi důležitá a je zapotřebí, aby se z laboratoří prototypy dostaly do terénu eh, a aby mohli pomáhat řešit výzvy, které před námi stojí. Rovněž chceme zajistit, aby tady existoval robustní monitorovací systém, eh, který by zajistil, že komise eh, bude plnit jednotlivé cíle. Klimatický cíl je v pětiprocentním skluzu, to všichni vědí. Nic ovšem se nedělá proto, abychom tu propast překlenuli uplynuly a to je třeba změnit. Za druhé je tady otázka integrity excelence nemůžeme eh, v tomto směru přijmout eh, kompromisy. S tím máme problém, protože nechceme eh, zkompromitovat nejúspěšnější nástroj Evropské unie pro řešení globálních změn, kterým je výzkum a kterým jsou inovace. E, je tady celá řada nástrojů, které máme a každý nástroj musí být používán v tom nejlepším e, možném momentu a nejlepším možným způsobem, abychom vytvářeli excelentnost pro všechny v Evropské unii. Za třetí chceme otevřený program směrem ke světu. E, jsou tady, vane tady určitý populistický vítr, E, a my e, chceme, aby Evropská unie byla opět velká věda a inovace jsou realizovány především s, otevřeným, e, s otevřenou myslí a s otevřeností vůči světu a to také chceme, v tom také chceme pokračovat. A chceme také, aby náš strategický proces byl jasnější. Nechci, aby si parlament vybíral témata do podrobnosti, ale musíme před přece jenom mít své slovo e, k těm e, programům, e, které bychom mohli sdělit. Těšíme se na dobrou spolupráci s kolegy. Děkuji vám. A teď frakce GUE, kterou tady zastupují dva řečníci, kolega Sirikiotis, stínový zpravodaj pro jeden z programů. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit ke zprávě kolegy Nika a také ke zprávě kolegy Elnera. Nejprve bych chtěl panu Nikovi poděkovat za jeho dokument a především Eh, bych chtěl poděkovat za skvělou spolupráci mezi politickými frakcemi. Myslím, že to je ten úplně nejlepší výsledek. GUE NGL eh, vnímá eh, tyto návrhy velice pozitivně, stanovují priority a priority my bychom viděli především v těch e, oblastech, kde se jedná o skutečnou reálnou ekonomiku, e, tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Výzkum se bude zabývat klimatickými změnami, udržitelným rozvojem a samozřejmě e, půjde cestou zvyšování ekonomického potenciálu. My už máme určitou zkušenost s horizontem 2020 a měli bychom se snažit toto ještě vylepšit zajistit větší transparentnost a lépe organizované hodnotící týmy. Rovněž bychom měli klást větší důraz na ta opatření, která by měla podporovat mikro, malé a střední podniky a e, měli bychom výrazněji postoupit v oblasti výzkumu a inovace, abychom zvýšili kvalitu našich výstupů v této oblasti. Chceme bojovat proti všem formám nerovnosti, které dosud existovaly, co se týče přístupu k financování. A rovněž chceme zaručit, že e, vytvořené e, Eh, znalosti, eh, vytvořené know-how bude přístupné všem. Chtěl bych, včetně tedy eh, získaných údajů, chtěl bych ještě zdůraznit zdravotnictví a zdraví jako takové. To je velmi významné. Potřebujeme pod, v tomto směru dále využívat horizontu, abychom mohli postupovat eh, ve výzkumu a především eh, ve výzkumu ohledně vzácných eh, chorob, inovativní terapie, inovativní způsoby léčby. To je to, co potřebujeme. To by měl být náš nejvyšší cíl. A v tomto směru jsme také připravili některé pozměňovací návrhy. Děkuji. Paní Matias, specifický program. Děkuji tady mnohokrát panu Spradovi, Ehlerovi za zprávu. Já jsem stínová spradajivka, není to prvé, co pracujeme společně. Já si myslím, že návrh zprávy je velice dobrý základ pro další práci a máme tam, myslím, mnoho společného. Eh, v rámci náhledu na tento program. Já bych možná změnila jisté dynamice, kterým jsme čeli již v minulých letech eh, v rámci Horizontu 2020. Já bych tam určité dimence ráda posílila, nemáme moc času, takže zmíním pouze to zásadní. Pan eh, zpravodaj říkal, že co se týče přístupu určitého, že to není dobře upraveno a já tady si myslím, že bylo hodné mít nový klastr pro humanitní a sociální vědy, protože to tam chybělo. A e, tady je taková snaha snižovat závažnost humanitárních a společenských věcí a to nesmíme dopustit. To by nám zemřela tato disciplína a přitom je to velice důležité výzkumné pole v Evropě. A tady si myslím, že by parlament měl vyslat silný signál a posílit právě tuto oblast a posílit investice do této oblasti. Tady si myslím, že potřebujeme humanitní a sociální, humanitární a sociální, humanitní a sociální vědy a nesmíme na to zapomínat, to je zásadní věc. A neexistují inovace bez investicí a proto musíme posílit investice do základního výzkumu. Nemůže nemůžeme eh, dovolit, aby nám tady zemřelo celé jedno odvětví, odvětví základního výzkumu, bez něj inovace nejsou. Takže v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy, které eh, zejména se budou týkat právě eh, toho základního výzkumu. Co se týče zdraví, tady máme také návrh na zavedení takového toho klastru. A některé oblasti jsou skutečně zanedbávány, například nepřenosné choroby, demence, diabetes 1 a 2, rakovina, vzácné choroby. Tuto dimenci bychom tam měli vnést a také klimatické změny. Námořní výzkum, to je také velice důležitá oblast. Tady je skutečně velká řada oblastí, které ještě nejsou pokryty a byl by vhodné je pokrýt. Takže na to já se soustředím. A ještě jednou na závěr opakuji, bez investic, bez výzkumu inovace nebudou. A já jsem ráda, že tento program se připravuje, neboť je zásadní pro země Evropské unie. A myslím si, že tento program by také měl zajistit naprostou nezávislost vědců a výzkumníků, což co se týče platy, ale v ostatních směrech a měla by také zajistit totální transparentnost, jasné věznění funkcí a kompetencí Evropské komise. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za EFDD paní Damato. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, princip eh, speed over quality byl použit proto, aby se změnil stávající program. Tedy dala se přednost, dala se přednost rychlosti. Návrh komise ovšem eh, rozhodně neumožnil nám, aby naše práce byla dobrá. Já si myslím, že bychom v příštích týdnech eh, měli pravit jistou velkorysost vůči tomuto textu, neměli bychom se ztrácet v detailech. Měli bychom odvést eh, skutečně dobrou práci, což znamená, že my podpoříme takové ty dvě, dva, tři velké eh, přístupy. Ale je třeba samozřejmě zohlednit eh, názory všech frakcí. Otázka je, jak rada postupuje. Rada se, jak se zdá, snaží podkopat spolurozhodovací právo parlamentu. Před dvěma měsíci jsem přišla s návrhem, abychom to rozhodnutí zaintegrovali do toho nařízení. Tehdy se zdalo, že to je absurdní návrh, ale nemyslím si. A pokud bychom tuto strategii zvolili od samého počátku, tak by to vedlo přímo k tomu, že by právní služba rady nebyla schopná naše práci brzdit, bývali bychom mohli pracovat rychleji a efektivněji. My musíme hájit výsadní práva parlamentu, jak již bylo podotčeno, provádíme tady dvojí paralelní práci, ale musí nám jít zejména o dobrý výsledek pro výzkum a inovace ku prospěchu výzkumních středisek malých a středních podniků a všech občanů v Evropě. Náš příspěvek k rámcovému programu se zaměřuje zejména na pět aspektů. Ze strukturálního hlediska je tomu tak, že naše pozměňovací návrhy mají za cíl dosáhnout pozměnění pojmu klastr. Tak, jak to chápe komise, tak pro jisté země, a k ním patří také Itálie a Německo, dvojí neboť byl uplatněn už již pro jiné programy. A proto my jsme přišli s požadavkem, eh, aby to bylo lépe nastaveno. Dále třeba zohlednit klimatické změny, udržitelný rozvoj a nesrát se ze zřetele naše cíle, tedy nulové emise v roce 2050. Na, navíc jsme proti dalším subvencím fosilních paliv. Komise říká, že průmysl má zásadní roli, to je pravda, ale měli bychom toto, k tomuto přistupovat eh, i s ohledem na výzkum a sociální záležitosti. Pro nás eh, se jeví hlavní priority trochu jinak. Jde nám o to podpořit zásady, které jsou zakotveny v evropských smlouvách. My jsme poukázali na to, že jistá že bychom se měli vyhnout spekulativním opatřením, pomocí, která by, pokud existují i finanční nástroje, které by mohly odpovídající věci financovat, tedy nemá to jít z programu. Dále je třeba se zaměřit na malé střední podniky, ty podpořit, tak aby měli peníze přístup k, k penězům, na to se tedy zaměříme v našich pozměňovacích návrzích a doufáme, že naše návrhy půjdou k vylepšení textu, který, který předložila komise. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení. A nyní další řečníci. Paní Griffin. Thank you, chair. Děkuji. Já jsem ráda, že vás tady vidím. Děkuji Danovi a Kristianovi za obrovskou detailní práci, kterou odvedli v krátkém čase a chtěla bych zdůraznit, že já nejsem hologram. Já jsem tady opravdu fyzicky přítomná. Spojené království je stále ještě členskou zemí i právně, i politicky. A Dan Dane a Kristiane, děkuji vám za podporu, jak jste říkali, jednání zatím eh, probíhají a nic není dojednáno, dokud není všechno dojednáno a eh, mnoho lidí ve Spojeném království změnilo názor, takže stále ještě v době tohoto legislativního období jsme součástí. Vítám návrh komise, souhlasím s celou řadou toho, co Dan a Kristián řekli zvlášť co se týče nárůstu rozpočtu v oblasti přidané hodnoty EU a zaměření na zjednodušení e, na základě zkušeností z implementace Horizontu 2020. Vítám i ten bod o agendě o genderu a o e, integraci e, a souhlasím také s tím, co Kristian a řada řečníků říkalo, Carlos, o potřebě aby tyto fondy nejenom eh, fungovaly sami o sobě, ale aby to bylo integrováno do dalších evropských programů, tak abychom měli jistotu, že třeba Um, lidé, kteří, nebo místa, kde, kde ještě není, eh, ne, ne, to není tak na výši, aby eh, měli právě prostřednictvím celé řady těchto nástrojů příležitost dostat se ku předu. Měli bychom posílit excelenci výzkumu a mezinárodní spolupráci k zajištění excelence otevřenou mezinárodním principům, což je Eh, především jádrem těchto programů. Další body je potřeba upřesnit a zahrnout jako třeba potřebu sociální a humanitní vědy, aby byly také součástí těch eh, výzkumných eh, projektů, které bychom podpořili. Zdá se, že se tady objevuje politický konsenzus napříč politickým spektrem a takže velice mě těší tato práce a těším se na otevřenou a transparentní práci práci. Díky. Uh, thank you, Teresa. Was... Děkuji, Terezo. To bylo nádherné prohlášení, ten úvod eh, vašeho příspěvku a děkuji za všechno další, co jste řekla. Další je pan Gajar. Prosím, máte slovo. Já se obávám, že ještě budu hovořit relativně dlouho čtyři body jsou důležité pro mě. Co se týče eh, ty výmysly a výzkumné projekty, tady je třeba nejenom dostatečně zohlednit průmysl, ale také občanskou společnost, výzkumné organizace. A připojuji se k tomu, co řekli. Zelení je třeba se zaměřit na boj proti klimatickým změnám. Tomu bychom měli věnovat skutečně více pozornosti. Také bych byl proto, abychom zmínili že chceme mít mezinárodní špičkový výzkum a přitahovat do Evropy mezinárodní špičkové výzkumníky právě prostřednictvím tohoto programu. A na závěr zopakuji to, co jsem říkal už eh, u VFR. Je třeba dbát na to, aby Horizont Evropa zůstalo, zůstal programem, který je civilní. Kolik? Děkuji, kolego. A nyní je čas pro Evropskou komisi pan Butcher, náměstek ředitele DG Research and Innovation samozřejmě. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl váženým eh, poslancům a poslankyním Evropského parlamentu poděkovat především oběma eh, eh, zpravodajům a pozměňovací návrhy a jejich počet ukazuje, do jaké míry vás tento program zajímá, do jaké míry chcete pracovat kvalitně kvalitně. Pracujete velice rychle, já vám za to velice děkuji a jak předseda řekl, doufáme, že obě instituce dospějí k, v oblasti eh, Horizont Evropa eh, k dohodě brzy. Já si eh, dovolím teď okomentovat některé z pozměňovacích návrhů, které chcete předložit ke klíčovým věcem. K právnímu základu, jak už tady bylo řečeno, je tady otázka eh, toho, že několik států požádalo právní službu radu, aby poskytla stanoviska k některým specifickým programům a eh, článek 1 8.3 eh, je něčím, co právní služba rady navrhuje odstranit a 182 je tedy jedinou, e, jediným právním základem a Evropský parlament má konzultativní roli. Diskuze v této věci stále ještě pokračují, nicméně se ukazuje, že určitý počet členských e, států jde cestou návrhu e, stanoviska právní služby rady, protože tady to členské státy vnímají jako možnost určitého precedentu do budoucna. Nicméně Nicméně Evropská komise se domnívá, že její návrh je z právního hlediska solidní, robustní a také ho tak obhajuje. E, takže komise se bude držet tohoto e, návrhu, který tedy umožňuje běžný legislativní postup ke specifickým programům. A strategické plánování. Cíl e, celého procesu strategického plánování je připravit půdu pro pracovní programy a pro horizont Horizont Evropa chceme zavést více transparentnosti a spolupráce s dalšími institucemi a zúčastněnými stranami, tak aby členské státy i parlamenty, parlament se mohli zapojit eh, v předstihu před tím, co započne proces komitologie. Takže se domníváme, že jdeme správnou cestou a navrhujeme takový lehký proces, abychom eh, to možná dále ještě eh, potvrdili eh, roz, eh, závěry rady a usnesením parlamentu. Všem stranám by se tím umožnila flexibilita, tak aby zdůraznili své sociální a ekonomické priority, tak jak to tady také zaznělo. Evropská komise se domnívá, že delego- aktiv přenesené pravomoci pro strategické plánování nepředstavují vhodný nástroj, jelikož strategické plánování není zamýšleno, aby nahrazovalo legislativní akty či je eh, doplňovalo, což je cílem aktů v přenesené pravomoci. A zároveň bychom také měli být velice obezřetní, abychom dosáhli flexibility a respektovali lhůty. Neměli bychom předjímat eh, také, že alternativní e, akty či e, prováděcí předpisy by byly lepším řešením. Jsme každopádně připraveni to o tom diskutovat. A k rozpočtu děkujeme za podporu. Zamenali jsme některé pozměňovací návrhy, například e, snížení pro DIC a zvýšení v jiných oblastech. Asi vás nepřekvapí, že náš návrh vnímáme jako dost eh, dobře vyvážený v rámci tří pilířů, ale zase jsme připraveni ještě vyslechnout vaše další argumenty. Jsou tady myšlenky omezit flexibilitu rozpočtu a snížit z 10 na 5 Tady bych chtěl ještě připomenout, že komise v rámci celého návrhu eh, hovoří eh, o tom, že se musíme poučit z minulých let a jistě si uvědomujete eh, oblast eh, během krize, kdy tato flexibilita eh, pro nás byla velice důležitá. Co se týče struktury konkrétních klastrů v pilíři 2, tak to bylo zmíněno. Jeden návrh eh, eh, navrhoval rozdělit tento klaster na dva. Eh, my se domníváme, že tím bychom se ale odchýlili od té centrální filozofie komise ohledně klastrů, přesunout se od sektorálních inovací k systematickým inovacím. Jistě ty argumenty pro rozdělení těch klastrů tady existují, ale my tady stále ještě vnímáme značné riziko, že bychom vlastně zase eh, přešli k tomu sektorálnímu eh, přístupu a eh, tady musím říct, že v radě se také objevily nápady přejít od pěti k osmi klastrům. Zároveň musíme být čestní a nenazývat ne, na, ne tomu klastry. A to, co je navrženo, vlastně vyznamenalo, že jsme proti tomu, o čem jsme se předchozím dohodli. Eh, inovační eh, propast. Eh, tady samozřejmě jsme proto ji překlenout a chceme zdvojnásobit finance na excelenci, ale těch 50% to zase dává vznikat různým otázkám, jak to měřit, jak dopad těch nových opatření může být oddělen od dopadu národních opatření, které jsou samozřejmě také velmi zásadní pro překlenutí toho té rozdílnosti v oblasti inovací. Další návrhy v této oblasti jsou vítány. E, otázka tzv. fellowships, která je navrž, které jsou navrženy ve specifickém programu, ale principy excelence a impact e, principles jsou zásadní a ty musíme udržet Některé návrhy jdou, zdá se, opačným směrem a e, vědecká excelence e, znamená nová kritéria, ale e, tady je nebezpečí, které musíme ještě lépe definovat, zmírnit potenciální Eh, nějakých eh, takhle slepé hodnocení, takzvané blind evaluation, eh, sebou nese určitá rizika, ale zároveň ho musíme ještě promyslet, protože tady může také vzniknout riziko výšší administrativní zátěže a zároveň je tady otázka podzastoupení eh, některých stran. To musí být ještě hodnoceno a musíme dbát na podíl nových výzkumných pracovníků. Eh, tady bych měl ještě říct, že Horizont Evropa neplatí platy, ne, ne, neodměňuje platem eh, výzkumné pracovníky, ale Omlouvám se, říká předseda, ale žádám vás, abyste hovořil trochu pomalej, protože naši tlumočníci eh, to už opravdu nemohou stíhat. Takže prosím trochu pomaleji pane kolego. Eh, takže k harmonizovaným výším eh, proplacení nákladů, tak tady se nejedná o platy pro výzkumné pracovníky. My eh, vlastně eh, proplácíme skutečné náklady na výzkum, který byl proveden. Takže zaměstnavatele v členských státech rozhodují o platech jako takových a není eh, pravomoci Evropské unie jako takové, aby tady vyžadovala nějaké výše platů pro výzkumné pracovníky napříč Evropou. E, pak je tady otázka zase těch hodinových sazeb, které by odpovídaly národním e, úrovním při obdobné e, práci. Rovněž musíme znamenat, že průměrné náklady, především pro některé kategorie pracovníků v horizontu Evropa, jsou výrazně vyšší než v jiných oblastech. Program Horizont Evropa musí být zakotven v celkovém eh, rejstříku eh, programů financovaných Evropskou unii a my plně podporujeme podporu této synergie k mezinárodní spolupráci. Návrh Evropské komise eh, jde směrem k široce koncipované mezinárodní spolupráci dosud nepoznaného rozsahu a přistoupení k e, třetích států i v, ve světle příslušné dohody. Tady jde především o dosažení zásady e, vzájemné spolupráce a společného zisku. Takže jde o to propojit se s některými z nejlepších vědeckých vědeckých pracovišť ve světě. E, myslíme e, si, že bychom neměli Eh, v tomto směru stát, eh, být překážkou. Na druhou stranu eh, komise stanovuje určitá pravidla pro účast a ty, ta pravidla zahrnují i ochranu cílů a zájmu Unie při účasti třetích stran stran, a také upravuje e, využívání výsledků. Ohledně C, e, Evropa potřebuje e, inovace kreativního charakteru, to podporujeme. Jak tady řekla řada poslanců i nadále, budeme podporovat takzvanou incremental innovation, budeme se snažit, aby byla zajištěna prostřednictvím různých projektů v, pila, v pilíři 2 a Technologického institutu v pilíři 3. Tady je důležité, aby právní texty si ponechaly svůj charakter právních nástrojů a nestaly se politickými e, dokumenty. Pak e, mise, tak tam samozřejmě jde i o racionalizaci partnerství. Předseda, já se omlouvám, ale ani komisaři nehovoří takto obšírně. Je to obrovsky zajímavé, je to velmi zajímavé, ale skutečně prosím vás, abyste eh, se co nejdřív dobral k závěru. Eh, chtěl bych vám eh, poděkovat za podporu u misí a partnerství, eh, především co se týče definice misí a partnerství společně s Evropským parlamentem. Právě proto tady není rozpočet pro mise. My se domníváme, že je nejlepší se nejprve zajímat o to, jaké by měly ty mise být, a pak teprve stanovit eh, finanční eh, částku. Oběma zpravodajům děkuji za eh, jejich velmi dobré dokumenty a děkuji za příležitost tady přednést své názory a omlouvám se, zdali, pokud jsem této příležitosti využil nad míru. Děkuji, děkuji a teď bych se chtěl zeptat eh, obě, eh, obou eh, zpravodajů, zda by mohli schrnout diskuzi a připomínky. Pan kolega Nika. Děkuji. A chtěl bych také za sebe všem poděkovat. Poděkovat za připomínky e, i stínovým zpravodajům a dalším kolegyním a kolegům z výboru ITRE. Chtěl bych jim říct jednu věc. E, máme před sebou komplikované období. Musíme se snažit e, dospět k nějakým kompromisním Eh, pozměňovacím návrhům. Já se musím ponořit do práce nad nějakými stovkami těchto návrhů. Dvě eh, vysvětlení. Co se týče Spojeného království, tak tady je právní názor právní služby parlamentu v tom smyslu, že se tím tématem nemáme zabývat, že to bude projednáváno při eh, jednání mezi komisí a Spojeným královstvím. Co se týče kritéria pro excelenci, tak to se vztahuje ke dvěma projektům, eh, které mají stejný rating. Jak tedy eh, učinit eh, rozdíl mezi dvěma projekty se stejně vysokým ratingem? A tam právě do hry vstupuje to kritérium excelence. To je situace mimochodem velice rozšířená vzhledem k velkému počtu výjimečných projektů, které jsou předkládány. z Unie a dalších států. Předseda, děkuji. A pan kolega Eller. Na závěr budu hovořit německy. Jde mi o několik zásadních věcí. U těch 120 milionů tady bychom neměli od samého počátku hovořit o eh, navyšování rozpočtu u těch 120 miliard. Tedy musíme hovořit o tom, že mají podložit ty cíle, na kterých se shodla rada. rada před třemi lety se rozhodla, že vydá 3% hrubého národního důchodu, což by bylo asi tehdy 180 miliard. Nejenom, že to nebylo tehdy dosaženo, ale rada každý rok i letos, a já děkuji eh, zpravodajům z rozpočtového výboru, že bude v této věci provádět škrty a parlament se pak velice usilovně snaží opět tu částku nějak zachraňovat a obnovovat. Já ne, nejsem katolík, ale musím říct, že nyní nastal čas na to zaplatit za veškeré hříchy. A já musím říct, že ten poslední pilíř je na, na rok 2020 a pokud nebudeme mít těch 120 miliard v tom rozpočtu, tak se můžeme rozloučit. Veřejně bychom se měli rozloučit s tím, že v Evropě prostě budeme i nadále konkurenceschopní v oblasti inovací na světě. Prostě budeme vzadu. Konkurence s, máme s Ázií, Japonskou, Jižní Koreou, Severní Amerikou. Ve všech těchto oblastech Severní Amerika má sice exotického prezidenta, ale to si teď týče rozpočtu, tak dává mnohem vyšší procento na výzkum než Evropa. To jsou naše hlavní konkurenti. Ty to téma pochopili a my zjevně ne, i když jsme přijali rozhodnutí, která jsou jiná. A proto já vůbec nejsem ochoten tady retoricky o tom hovořit, či politicky ne. Chceme nejdříve navýšení peněz, tak abychom se přiblížili tomu, co sama si jednomyslně rozhodla rada. A i to bylo nedostatečné a ještě na té výši nejsme. A další věc, která je důležitá, 8 z 10 pracovních míst, které byly vytvořeny během letních 15 let v Evropě, 8 z 10 míst se zakládá na inovacích. Představa, že, která panovala v 90. letech minulého století, že revoluce v oblasti služeb vytvoří pracovní místa, ta představa prostě nebyla pravdivá. My si tady nebudeme navzájem stříhat vlasy. My budeme schopni zafinancovat náš sociální model v Evropě natrvalo pouze v případě, když budeme inovativní a když budeme schopni pomocí inovací vytvářet pracovní místa, příjmy zdaní a pak vytvářet a utvářet si svět, který nám připadá sympatičtější než ty modely, které momentálně panují v ostatních oblastech světa. Poslední věta. Prosím kolegy, aby se zajímali o detaily pozměňovacích návrhů nepostupujte prosím tak, že bychom si řekli speed over quality, že rychlost je důležitější. Máme 24 pracovní skupin tohoto výboru, kde jsme to připravovali. Četli jsme to hodnocení, hovořili jsme s více než těch zúčastněními stranami. My tady tedy jsme nespadli z nebe na zebe, na zem a nyní zjišťujeme, že třeba abychom připravili ten program. Ne, my jsme to velice pečlivě v našich pracovních skupinách připravovali. Máme představu o tom, jak můžeme smysluplně program vylepšit a speed for quality, já to chci znovu zopakovat, tento argument. Například kvantová fyzika, části umělé inteligence. Ale také se to týká i ekologie této oblasti. Tady máme takhle tři roky. V těch klíčových technologiích můžeme v podstatě na prstech jedné ruchy vypočítat oblasti, kde máme náskok. Před 20 lety těch oblastí bylo mnohem více. Tam jsme měli třeba náskok před ostatním světem 10 let, 5, 10 let, nyní ne dva roky. Když my si řekneme, že chceme podporovat kvantové počítače, chceme dát na to 2 miliardy, potřebujeme dva roky, než to rozhodneme. Dva roky se vytvářejí konsorcia. Momentálně v Číně si na, na to vyhradili 5 miliard a američané s vojenským rozpočtem jdou podobným způsobem až jsou rychlejší. Takže tady nejde o to, speed over quality a jde o to, že pokud my budeme v našich programech a rozhodovacích procesech tak pomalí, tak ztratíme veškerý náskok, který máme, či veškerý možný náskok, který bychom měli mít. Proto musíme rozhodovat rychle. Ale samozřejmě je důležité, aby parlament přišel s rozumným návrhem. A rada naposledy, já jsem to tady spolu vyjednával, my jsme museli vyjednávání zastavit na celé měsíce, protože Rada pro konkurenceschopnost nebyla z to zajistit části těch programů. Oni si vždycky přečetli 100 stránek, pak si něco rozmysleli, pak tři měsíce čekali, než se znovu setkají. To prostě nebyla kvalita, to bylo pouze pomalé, nic jiného. Děkuji. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajům, všem stínovým zpravodajům za jejich otevřenost a velice tvrdou práci. A tím jsme ukončili body 4 a 5. A nyní se dostáváme k bodu 6, zavedení programu Invest EU. A naším zpravodajem je Sean Kelly, který právě dorazil, tak to je skvělé, děkujeme. A dovolte mi, abych zdůraznil, že pro tento dokument je také, tedy také připravil zpravodaj e, svůj návrh před e, letní pauzou, protože chceme, aby bylo dosaženo nějakého, e, nějaké dohody ještě v tomto legislativním období. A chtěl bych říci, že nyní dám slovo Seanu Kellymu. Děkuji, pane předsedo, jsem rád, že jsem tady. Je mi potěšením být zpravodajem pro tento zásadní dokument, návrh stanoviska. Ehm, ehm, my doufáme, že eh, se ehm, podaří investovat 650 miliard eur se zvláštním důrazem pro malé a střední podniky pro vytváření pracovních příležitostí a energetických mm, cílů. A e, v souvislosti s tím předchozím dokumentem se domníváme, že toto je také velice relevantní. Junckerův plán byl e, e, předložen v roce 2014 a Eh, fond Invest EU by měl být více zacílený na investiční politiku, aby zajistil růst malým a středním podnikům a klíčovým odvětvím, kde je to nejvíce potřeba, eh, stále ještě. A eh, úroveň investic v Unii je nadále pod úrovní z roku 2009. Tehdy jak říkal Kristian, ehm, jsme ehm, nebo nyní tedy samozřejmě čelíme celé řadě problémů, jako je Brexit a podobně a ehm, z toho důvodu je potřeba pokračovat a mít eh, stat, eh, nástroj, který bude podporovat investice v příštím víceletém finančním eh, rámci. Já jsem ten dokument připravil před letní pauzou a eh, navrhl jsem určité úpravy oproti návrhu komise, aby to fungovalo lépe a odpovídalo stanoveným investičním cílům. Především co se týče řízení. Obecně chci zajistit, aby řízení bylo co nejtransparentnější, co se týče projektů, aby byly schvalovány na základě evropských záruk a také, aby byla zajištěna správná expertíza v jednotlivých procesech a měli bychom eh, se eh, jaksi vyhnout eh, o znovu objevování kola a měli bychom vypracovat něco co úspěšného. V návrhu komise by komise měla rozhodovat o tom, jestli operace odpovídají politikám EU. V svém návrhu já navrhuji řídící výbor, který, kde by byl zástupce komise, EIB a celé řady implementujících nástrojů a nehlasující člen Evropského parlamentu. A tento výbor by eh, rozhodoval o tom, zda je fond využívaný v souladu s evropskými strategickými cíly a radil by mu poradní výbor, podobně jako navrhuje komise, který eh, se skládá z dvojí konfigurace, kde by byli tedy zástupci eh, členských zemí a domnívám se, že ten přístup u toho řídícího výboru by umožňoval hodnotit projekty a, eh, a zjišťovat, které nejsou v souladu. Já jsem přesvědčený, že přestože mi bylo řečeno, že scoreboard návrhu komise bude muset být vrácen, nicméně e, e, jsme o tom e, jednali a se stínovými zpravodaji a závěrečné změny, které jsme tam uvedli, jsou experti v oblasti udržitelných investic, kteří by měli být také v tom dícím výboru, zvlášť co se týče dosahování klimatických cílů Eh, vyplývajících z COP21. Eh, investiční výbor by měl eh, garantovat, že tyto projekty budou přispívat k naplňování našich cílů. A je třeba jasně definovat roli Evropské investiční banky a vítám návrh, aby národní banky Eh, se do toho zapojili a eh, aby, aby byla jasně eh, definován rozdíl mezi Evropskou investiční bankou a, a jejími funkcemi v, v, i v, a mm, bankami v členských zemích. Co se týče funkcionality, v návrhu Eh, se nám zdá, že není dostatečně stan, eh, adicionalita definovaná a toto chceme tedy více rozpracovat a upřesnit, aby eh, chom zajistili optimální investiční situaci a aby záruky odpovídaly požadavkům významná změna proti FC je, že není eh, eh, nutné vyhledávat zvlášť riziková, rizikové projekty, což je pozitivní, a eh, protože situace je také daleko lepší než před čtyřmi lety. Další bod, který chci zmínit, je význam poradního hubu, který by zajišťoval zastoupení v každé zemi a e, byl zastoupen v každé zemi a mohl by radit podnikům a občanům při e, podávání žádostí a zajišťování zpětné vazby v počátečních fázích. Je také důležité, aby investiční program se hodně soustředil na malé a střední podniky. 20% financování FC je pro malé a střední podniky a to bychom měli zajistit větší podíl. Další InvestEU také eh, zjednodušuje procesy, dává dohromady některé eh, eh, nástroje a to je dobře. A dále bych chtěl říci, že musíme Eh, zajistit, aby naše cíle eh, v oblasti klimatu, energetiky, konektivity a podpory a malých středních podniků byly prostřednictvím toho realizovány. Já jsem slyšel eh, v celé řadě veřejných slyšení v uplynulých dvou letech v mém volebním obvodu jsem jednal s celou řadou podnikatelů a zástupců a, a, o roli Evropské investiční banky a podobně a Ehm, u nás v Irsku, ale můžeme opravdu říci, že je veliký zájem o ehm, podporu eh, investic a doufáme, že to bude úspěšné. Děkuji. All of us, we haven't measured your time. Děkuji. Eh, my jsme ani vlastně neměřili čas. Eh, každopádně děkuji za všechny E, všechno, co bylo řečeno. A teď pan Stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat e, kolegovi Kelimu za e, tu úžasnou práci odvedenou na textu. Těším se na spolupráci. Myslím si, že pan Kelly posiluje na vrch legislativního nástroje velmi pozitivním způsobem. Já tam vidím skutečně velkou přidanou hodnotu. V Invest EU dáváme, vlastně máme příležitost eh, lépe definovat to, co by měla Evropská unie podporovat do budoucna a jakým směrem napřít další investice. Eh, rovněž si uvědomujeme, že můžeme využít politické síly, abychom napnuli ty investice do té, těch oblastí, které nám připadají nejdůležitější. Doufám, že s nástrojem InvestEU dospějeme eh, k určité možnosti používat tento nástroj dlouhodobě. Jsem eh, proto, abychom se soustředili na oblast, která spadá do naší pravomoci a tam ještě věci upravili. Ono jde o posílení způsobu, jak propojit Evropu ještě víc, ať digitálně či prostřednictvím infrastruktury. Každopádně bychom měli spolu eh, ještě více Evropu Evropu propajovat, tak jak to také zpravodaj řekl. Jde o to řešit výzvy naší doby a investovat eh, do boje proti klimatickým změnám pro nové technologie, tak abychom mohli zajistit udržitelnou budoucnost pro Evropany. Myslím si, že se zpravodajem vnímáme řadu těchto otázek obdobně či úplně stejně. Těším se na další spolupráci a doufám také, že najdeme společně řadu kompromisních návrhů. Děkuji za váš příspěvek, za zelené, paní Mec. Děkuji vám. Já bych eh, vám opravdu, vážený eh, pane Kelly, chtěla poděkovat za eh, tuto práci. Evropská unie opravdu hodně potřebuje investice v situaci, kdy se rozpočty zkracují. Je zapotřebí více investic pro vyškolení pracovní síly, zvýšit, zvýšení naší konkurenceschopnosti a také zlepšit přechod k dekarbonizované eh, unii. Je třeba aby eh, naši spoluobčané měli možnost eh, být proškoleni a přeškoleni tak, aby eh, byli připraveni na eh, přechod v oblasti energetické, eh, ekologické náročnosti. Takže vás jistě nepřes, nepřekvapí, že v naš, ve svých pozměňovacích návrzích ještě více zdůrazním nutnost vyšších cílů v oblasti klimatických cílů. Je třeba, abychom se drželi našich závazků ve spojení s s pařížskou eh, úmluvou. Je tady jedna eh, veliká možnost eh, investovat do udržitelnosti klimatické, ekologické a další. Nemůžeme respektovat zem s je, s malou částkou e, a strojnásobně větší ji dále znečišťovat. Je třeba, aby se k tomu takto všichni postavili. Pane zpravodaji, já vaší definici adicionality velice oceňuji. Invest EU chce podporovat projekty, které by jinak k financím nedosáhly a my e, chceme zajistit, aby tyto finanční prostředky opravdu sloužily svým cílům. Proto bych chtěla posílit tuto definici definici tím, že bych ještě zdůraznila ty dlouhodobé sociální a environmentální benefity. A ještě jedna priorita. Je třeba, aby struktury eh, Eh, řízení byly transparentní a eh, vyváženější i z perspektivy genderu. A také výběr eh, projektů by měl odpovídat objektivním kritérium, tak jak jsou v těch hodnotících tabulkách, scoreboardech. Pak je třeba, a to velmi cením, že zmiňujete, zvýšit dostupnost těchto zdrojů i pro regionální subjekty a v tom bych chtěla posílit roli eh, poradních eh, orgánů, tak eh, aby tady tyto peníze byly dostupnější. Děkuji a skutečně se těším na další spolupráci. Děkuji vám. Dalším řečníkem jménem GUE je paní Sekorafa. Děkuji vám, pane předsedo. Tak nejprve bych také chtěla panu Kelimu, panu zpravodaji poděkovat za návrh stanoviska. E, to téma je obrovsky důležité. E, chtěla bych to zdůraznit. Ale nevítám vytváření nového programu, konkrétně programu Invest EU. Strategické investování až do posud je složitou samozřejmě se musíme soustředit i na oblasti, kde došlo k velkému poškození eh, politické soudržnosti. Eh, musím říct, že tady eh, nebylo moc času na to, toto vytvořit. bylo to zahájeno někdy v únoru 2017. A není tady žádný odkaz na legislativní rámec. A e, je třeba, aby něco takového tady existovalo, e, aby tady byl odkaz na to, jakým e, způsobem bude fond spr Eh, spravován a eh, hovoří se o exkluzivním dohledu Evropské komise, ale pak je tady ještě eh, postu parlamentu. Stručně řečeno, je třeba posílit transparentnost a hodnocení. A nemyslím si, že bychom tady měli k tomu připojovat nějaké další úrovně. E, je to e, poměrně velmi složitý postup, takže bych chtěla jenom e, připojit, že předložím pozměňovací návrhy pro zlepšení textu. Děkuji a za FDDD paní Damaton. Colleghi, così come l'EFSI presentava diverse. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, zaznělo tady řada kritických bodů a i z mé strany zazní slova kritiky. Program pro investice v Evropské unii spravedlivě, ano, to vypadá užitečně, při nejmenším na papíře. Zdá se, že by to mohlo přinést zjednodušení, ale jsou tam jistě šedé zóny a slabé stránky, například adicionalita či zásada koheze, pákový efekt, který má, která má být dosaženo, či také používání vedení peněz pro financování vysoce rizikových projektů. Zde je třeba provádět aktivní hodnocení a dohled tak aby to nenabilo spekulativního charakteru, aby to skutečně podporovalo reálnou ekonomiku. Dále další aspekty, které bychom měli zvážit. Eh, dále technický aspekt, jaké členské státy eh, by měly přespět vlastními prostředky a eh, mají se do toho zapojit i také prostředky na kohezi ale to platí pro ty nejméně rozvinuté regiony. Mělo by to být také propojeno s členskými státy, neboť v opačném případě čelíme riziku, že nebude investováno do znevýhodněných oblastí, ale spíše tam, kdy ty peníze přinesou méně rizika a větší výnos. Role parlamentu je zásadní, s tím souhlasím. Řídící výbor EFSI, tam byl parlament zastoupen, ale nyní se stal z parlamentu pouze pasivní divák, pasivní hráč. Tedy pomocí vytvoření Invest EU vytváříme situaci, kdy přenecháváme mnohem více moci komisi, která v zásadě bude moci jednat jako banka. A to musíme pozorně sledovat, zejména také hodnocení finančních partnerů, které budou zvoleni hodnocení rizik a také ty aktivity, které se, se, se, se plánují pro ty různé výbory, hodnocení rizika. Toto vše jsou velice citlivé elementy. Jde nám ale přeci o to, abychom veřejné peníze vydávali odpovědně, rozumně, pečlivě. Na základě této kritiky předložíme pozměňovací návrhy k tomuto textu. Děkuji vám. Eh, pan předseda, děkuji jménem komise. Paní Sela Bajtunen. Yes, thank you. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat jménem komise výboru ITRE, který této významné rozpravy, která připravuje cestu k závěru. některé body návrhu stanoviska, nebudu zacházet do podrobností. Obecně vítáme důraz kladený na některé naše cíle v tomto výboru, eh, oblast eh, expertízy a podobně. A jako příklady bych uvedla ale eh, pro Eh, propojenost elektřiny, vysokorychlostní sítě, eh, rozvoj malých a středních podniků a také musím říci, že některé detailní návrhy v souvislosti s eh, s tímto návrhem by se třeba daly řešit jinak než investiční podporou. A samozřejmě vycházeli jsme z investičních pokynů Kosme a, eh, a zkušeností tedy z Kosme a Horizon a podobně eh, s dalšími úpravami podle stávajících okolností. Takže se velice těším na další dialog eh, s parlamentem, že budeme mít příležitost o tom dále diskutovat. Děkuji vám náš zpravodaj Sean Kelly. Máte slovo. Eh, Děkuji. Děkuji všem stínovým zpravodajům i komisi za jejich práci. Je to, myslím, velice pozitivní začátek. To posavať ehm, zazněly tu velice platné myšlenky. Těším se na pozměňovací návrhy a doufám, že dosáhneme dobrých kompromisů, které, a že to bude prospěšné pro všechny Evropany. Tady, jak bylo řečeno o Connecting Europe, že mm, dále Brexit a celá řada významných myšlenek. To je velmi důležité, jestliže to pomůže lidem cítit se více součástí Evropy, tak e, je třeba to využít, investice k tomu také patří. A e, zvlášť u výzkumu je důležité, aby eh, trh, to znamená, trh, eh, trh je významným bodem v celém tom řetězci a k tomu investice mohou pomoci. Co se týče genderové perspektivy, která tady také byla zmíněna, Eh, celá řada stínových, eh, kromě mě snad všichni stínoví zpravodajové jsou ženy, takže eh, zapojení žen a, a genderová vyváženost, jak si to tam není problém a to je dobře, protože my potřebujeme pomoc a podporu a povzbuzení, aby více žen podnikatelek se hm, zapojovalo a jak už před půl rokem tady zaznělo, je důležité, aby projekty tohoto typu, které potřebují financování, tak většinou mají muži tendenci eh, jak eh, si se přeceňovat a ženy se často podceňují při žádání o, o tyto eh, projekty, takže na to bychom se měli také zamyslet, ale mm, na to do souladu se strukturálními fondy Snažili jsme se v tom krátkém čase ehm, jak si do toho vložit co nejvíc těch myšlenek, transparentnost a podobně. My nechceme, jak říkala Roz, abychom to ještě více komplikovaný komplikovali, protože se domníváme, že parlament by mohl právě v tomto směru přispět. Děkuji, děkuji pane kolego za vaší práci, děkuji všem stínovým zpravodajům a Lhůta pro předložení pozměňovacích eh, návrhů je 12. září, hlasování v ITRE asi 5. Eh, listopadu. Chtěl bych vám všem připomenout, že příslušný výbor je rozpočtový a ekon, ale my vypracujeme naše stanovisko na základě pravidlo 54 výlučně. To je velmi důležité. Tato část programu Invest EU, což jsou vysí docela s Connecting Europe Facility, to máme plně my na naší odpovědnosti, na tom se nic nezmění. To rozpočtový výbor a výbor Ekon nezmění, takže to je velmi důležitá zpráva. I, i když třeba nebudeme, nejsme tady příslušní. Takže 12. září, to je středa, to je lhůta to eh, pro pozměňovací návrhy, jsou to dva dny, není to moc. Děkuji. A nyní poslední bod na našem programu. Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě. Velmi důležité eh, pro naši budoucnost a budoucnost naší dopravy. A zpravodajem je Hans Olaf Henkel. Děkuji, vím, že je pozdě, eh, takže já se budu snažit být stručný. Velice oceňuji zprávy komise na toto téma a souhlasím s jejich prohlášením, že autonomní řízení je velice důležité pro silniční bezpečnost a také pro ochranu životního prostředí a našeho zdraví. Musím tady říct, že automobilový průmysl je hodně napřed oproti politikům. Legislativní rámec se zdá e, tak trochu pokulhávat a proto se domnívám, že iniciativa komise je velmi důležitá. Chci také připomenout, že se jedná o globální záležitost a v tomto směru Evropa jako celek je tak trochu pozadu, takže můj návrh je, abychom zrychlili vyjednání s spojenými eh, národy ohledně bezpečnosti a eh, také is really very slow. Uh, let me also say that ohledně Eh, těch dalších eh, specifikací. Pak je tady otázka kyberútoků. Eh, potenciálně jsou tady obrovská rizika, která musí být správně vyhodnocena a kterým se musíme vyhnout. Další práce je, eh, ještě zbývá učinit eh, ohledně odpovědnosti za eh, v případě autonehod a já tady ještě doplním zprávu, protože jsou nutné omezen rozsahem zprávy. Předseda, děkuji. A dalším řečníkem je pan Gambus jménem za EPP, e prosím, jako stínový. Děkuji, pane předsedo. Je, e, bych chtěl poděkovat e, panu zpravodaji za tuto práci a chtěl bych přispět konstruktivně v nadcházejících dnech předložit určité pozměňovací návrhy. Všechno to, co řekl pan kolega, je naprosto oprávněné ano, dochází k výrazným změnám eh, eh, v digitální oblasti a to pro nás, eh, před nás staví velké výzvy. My se musíme k těmto výzvám postavit a je třeba si uvědomit, že před námi je vývoj směrem k rostoucí automatizaci vozu. Je to eh, ovšem nutné vnímat jako příležitost, jako šanci, i když nesoucí určitá rizika. Už na ně také zpravodaj eh, upozornil. Rozvoj eh, těchto autonomních strojů a otázka infrastruktury, použití, využívání údajů to všechno jsou velká témata, nicméně není sporu o tom, že bezpečnost je samozřejmě klíčovou záležitostí při rozvoji těchto eh, zařízení. Musíme tady mít mezinárodní normy, musíme se vyhnout tomu, aby tady jednotlivé státy přijímaly své vlastní normy. Je třeba investovat do digitálního sektoru a zajistit, aby e, systémy dobře fungovaly. A e, je to na Evropské unii, aby se zabývala právě otázkou sekundárních eh, sítí. A závěrem, pane předsedo, bych chtěl říct, že je třeba, abychom tady měli jasnou definovanou strategii na evropské úrovni. Eh, ambice rozvoje tohoto sektoru musí být naší vlastní, nesmíme pokulhávat za zbytkem světa. Evropská unie musí být připravená Eh, na to, aby byla konkurenceschopná eh, vůči Spojeným státům, Číně a dalším. Děkuji. Děkuji, vážený. Za SAD, prosím. Eh, děkuji. Ráda bych se omluvil, že přicházím takto později, ale bohužel to se může stát. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh. Domnívám se, že eh, do svého textu zahrnul věci, které vytvoří velice dobrý základ pro naše další práci. Těším se na konstruktivní dialog během příštích týdnů digitální transformace naší společnosti bude, povede k velké změně odvětví dopravy, které je největší od té doby, co se objevilo auto. Autonomní vozidla. Ta mají potenciál náš dopravní systém, například v tom smyslu, že se na silnicích bude odehrávat méně dopravních nehod a také s ohledem na odpovědající změny pracovního trhu. Nové technologie, zlepšování mobility, což platí také pro řidičce, osídlené oblasti, kde se doprava zlepší, například pro osoby, které nemají řidičský průkaz či z jiných důvodů e, se pouze omezeně mohou sami dopravovat. Je tedy třeba využít příležitostí, které sebou přináší tato nová technologie, ale samozřejmě se to bojí i s, bojí i s otázkami a výzvami, například bezpečnost. I ty nejvyšší bezpečnostní standardy budou stačit pro to, aby společnost eh, byla ochotná akceptovat tento nový způsob dopravy? Ten vývoj je velice rychlý. Podívejme se na USA, Japonsko a Čínu. Ti již mají strategie pro autonomní řízení a podporují ji také investicemi. Pokud chce být Evropa konkurenceschopná v této oblasti, pak musí rychle nalézt nějakou společnou fungující úpravu Potřebujeme také lepší koordinaci stávajících národních iniciativ. Evropská komise a členské státy musí toto téma brát vážně a musí zajistit, abychom v Evropě dokázali využít tento dynamický růst, který v tomto sektoru existuje. V podstatě si ani nemůžeme dovolit pokulhávat v této oblasti. Autonomní vozidla silně ovlivní také trh práce. Bude se to týkat jednak profesionálních řidičů a tady je důležité se zaměřit na vzdělávání a celoživotní učení, abychom mohli zmírnit negativní dopady, které sebou přináší tato nová technologie. Další důležitá oblast jsou údaje, tedy automatizovaná propojená vozidla budou generovat obrovské množství dat, která budou moci být sdílená a tato data v sobě skrývají obrovský potenciál. Mohou například vést k novým službám či produktům, či zavést revoluci v obchodních modelech. Ale proto, abychom to mohli vše zrealizovat, potřebujeme spravedlivé podmínky v oblasti přístupu k údajům a také ochranu práv spotřebitele a podporu inovací a spravedlivé hospodářské soutěže. Děkuji za problematické. Nyní paní Nachtigal. Děkuji, já bych také chtěla poděkovat panu Henkovi za jeho práci. E, moje země, Nizozemsko, je známé svým dopravním energetickým odvětvím. Jsme malá země, ale současně jsme velcí v oblasti dopravy. A jak jsme velcí v tomto odvětví, tak velké mohou být naše dopravní zácpy, bohužel. A autonomní vozidla mohou e, zajistit částečné řešení. A e, vzhledem k tomu, že e, lidský faktor sehrává drtivou roli ve většině nehod a příliš mnoho lidí přichází o život nebo je vážně zraněno při dopravních nehodách, jsem přesvědčená, že je důležité toto téma dát na program. Eh, samořídící vozidla mají potenciál zlepšit bezpečnost silničního provozu, takže si myslím, že to musíme vzít v potaz v koncepci i v, v rámci údržby infrastruktury. Vzhledem k tomu, že trh pro eh, samořídící vozidla eh, pravděpodobně poroste, eh, bude to představovat mnoho podnikatelských příležitostí a to není jenom můj názor eh, a nemyslím si, že to budou příležitosti jen pro velké podniky, ale i pro malé a střední. A pokud chceme, aby ten, toto, abychom dali impuls, tak bychom měli také hovořit o financování výzkumu a inovací v této oblasti. A Podobně jako jiní kolegové už to říkali, vidím tady mnoho příležitostí pro autonomní řízení a nemůžeme zavírat oči nicméně před potenciálními riziky. Všichni si pamatujeme fatální dopravní nehodu, ke které došlo v březnu, takže technika musí být opravdu vyladěná a vyzkoušená. Kromě toho ochrana dat je také velmi důležitá a myslím si, že i tady i zpravodaj to zmínil, všechna, všechen transfer dat mezi vozidly a jinými vozidly a podobně musí být chráněný. A já jsem stínová eh, zpravodajka i u jiné zprávy a děláme taky ten eh, vesmírný balíček a myslím si, že balíček a konektivita také eh, mohou tady pomoci. Takže ehm, to jsou moje první poznámky a těším se na spolupráci eh, s zpravodajem a ostatními stínovými zpravodaji. Děkujeme a děkuji všem, kteří tu zůstáváte tak dlouho večer a nyní požádám zástupce Evropské komise, pan Patricio Grillo z DG Move, jestli chce si vzít slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za tento návrh eh, zpravodaji. Obecně nám se tento návrh líbí. Je tu možná jenom jedna věc, kterou bychom si přáli upřesnit. To je návrh číslo čtyři, kdy se hovoří o eh, pokrytí vysokorychlostní sítí, ale eh, myslím, že se jedná o infrastrukturu digitální. Ten návrh by možná by tam měl být upřesněn, a jsme připraveni samozřejmě o tom diskutovat. Děkuji. Děkuji vám. A nyní kolega Henkel má slovo. Prosím. Takže já to schrnu. Ty, tato vystoupení ukazují, že to je obrovsky složitý návrh a projekt. Je to vidět také už z toho, že i železnice zatím není Eh, autonomní. A přitom to je podstatně jednodušší projekt, když uvážíme na silnici, že jsou tedy eh, že na železnici je to daleko spolehlivější. Jak říkal pan Ludvík, mně se líbilo to prohlášení, kde říkal, že to je nejvýznamnější objev po objevu automobilu vždy se říkalo automobil jako samochod, ale on nebyl auto, on byl jenom tedy vozidlo. A teď tedy to bude konečně autonomní vozidlo. Tak. No prostě nebyl, automobil nebyl tažen koni, no to byl velký rozdíl. A já vám moc děkuji, milí kolegové. Pozměňovací návrhy je třeba předložit do 25. září máte spoustu času, a takže si je můžete důkladně promyslet. A hlasovat v ITRE budeme 5. listopadu. Příští schůze výboru ITRE bude 24. září odpoledne. Něco do různého? Nikoli. dobrou noc vám všem ve Štrasburku. Noc nebude asi dlouhá, ale aspoň něco. Děkuji a děkuji vám, že jste tady zůstali tak dlouho. Díky.